Kolegové, pustíme se znovu do práce. Ano, máme Kins. Mamikins <laughs> is here. Yes. Okay. Um, Pan Mamikins tu je. Takže kolegové, nyní vyslechneme pana Mamikinse, který nám představí zprávu týkající se návrhu komise o nařízení ohledně uvádění prekurzoru výbušnin na trh Máte slovo. Pane Mamikins, děkuji vám za slovo. Paní předsedkyně, kolegové, přátelé, dnes budeme hovořit na téma nařízení o uvádění prekurzorů výbušně na trh a jejich použití. Je to součástí druhého bezpečnostního balíčku stávající komise a není to poprvé, kdy o tom je řeč eh, před... Eh, měli, předtím jsme měli prezentaci komisařky King v červnu a v září jsme měli vaše jednání. A je pravda, že prekurzory jsou nadále zneužívány k využívání eh, po domácku vyrobených výuš, výbušnin. A improvizované eh, improvizovaná výbušná zařízení byla použita eh, při mnoha teroristických útocích v Evropě v uplynulých několika letech. S tím, že triaceton, triperoxid byl, TETP eh, e byl hlavní prekursor, který může být snadno vy, vyroben spouštím pouze několika základních látek. A parlament již dříve vyjádřil výhrady ohledně dostupnosti prekurzorů výbušnin a zbraní na různých eh, nelegálních sítích a v rámci sítí organizovaného zločinu. Například jsme měli usnesení z 3. října roku 2017 o boji eh, s eh, kyberzločinem. Stávající nařízení z roku 2013 eh, zkrátka není z to zabránit této domácí výrobě. Rozsah tří různých režimů, licencí a tak dále bylo těžké sladit s myšlenkou vnitřního trhu. Některé státy měly eh, režimy velmi laxní, jiné přísnější a v tomto prostoru je těžké vysledovat pohyb pohybujících se prekursorů mezi jednotlivými státy. Takže je tu eh, stále velká bezpečnostní mezera. Navíc předchozí nařízení umožňovalo řadu výjimek, eh, například uplatnění na prodej online. A bohužel víme, že když je prekursor k dispozici online, tak bude určitě koupen. Musíme tudíž zlepšit tato ustanovení. Co bychom měli očekávat? Měli bychom se zaměřit na budoucnost, zaměřit se na budoucí potřeby Unie v dalším desetiletí. Takže první návrh nového nařízení předložené komis, předložený komisí v 17. dubna byl dobrý dokument, který pokrýval většinu oblastí týkající se produkce, distribuce a využití prekursorů. A já vítám eh, tu myšlenku zrušení ehm, toho registračního systému pro zakázané látky s tím, že tady máme jasnou definici eh, toho, co je veřejnost a co je profesionální uživatel. Tak to nebylo u předchozího nařízení. Takže to umožňovalo to velkou diferenciaci profesních uživatelů napříč trhem. A, a ta kyselina, kyselina sírová samozřejmě, která tu je, kdy například eh, nitrometan, eh, tam se ta eh, koncentrace snižuje, to je prvek, který by mohl být snadno využit pro výrobu výbušnin za předchozího nařízení. Ale cítil jsem nutnost sem zavést také určité změny, abychom zabránili bezpečnostním mezerám a aby uplatnění nařízení bylo efektivnější. I když Eh, celkový zákaz a systém licencí udržuje nadále ten systém dosti roztříštěný. Je důležité dostat se na všechny ekonomické operátory s tím, že já doporučuji rozšířit oznamovací povinnost na podezřelé transakce u jak těch omezených, tak regulovaných látek, to znamená, vztahnou to na obě přílohy. A ještě určité vyjasnění týkající se licencí a ověřování bilaterálního uznávání e, mezi členskými státy. Bod, který považuji za nejdůležitější a který nebyl explicitně uveden v návrhu komise, bylo zvážení všech ekonomických operátorů a online tržišť a včetně těch, které mohou sloužit jakožto zprostředkovatele. Čili i ti, eh, kdo poskytují pouze platformu pro kupující a prodávající. Je důležité, aby existovala oznamovací povinnost o podezřelé činnosti a proto v té eh, pozměněné verzi je změněná ta doba těch 24 hodin mm, na 12 hodin a samozřejmě i za 12 hodin někdo může vyrobit bombu. Eh, ekonomičtí operátoři by měli nést odpovědnost z hlediska informování, měli by vyškolit své zaměstnance o těchto pravidlech a oznamovací povinnosti. A konečně eh, jsem přidal do té, to, toho formuláře licencí eh, některé další změny, aby to bylo efektivnější. Čili toto je ve stručnosti to, co jsme zatím udělali a já se budu těšit, kolegové, na plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji a dalšími poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu na téma tohoto nařízení. A ještě poznámka. Prekurzory byly zmiňovány ve zprávě o financování a doporučení eh, v, v rámci zvláštního výboru pro terorismus. To eh, připravila paní Holmeyer a Helga Stevens. Ještě jednou děkuji za pozornost a pokud máte nějaké pozměňovací návrhy, tak prosím vězte, že ode dneška je možno dávat pozměňovací návrhy. A samozřejmě mě kontaktujte, pokud máte jakékoliv otázky či návrhy. Děkujeme vám, pane Mamikinci. Yes, yes, but she wants to take a floor again. E, uh, I don't see and and I don't see shadow. Nevidím žádné stínové zpravodaje. A tak poprosím paní Griesbeck, aby si vzala slovo. Merci, euh, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí kolegové, kolegyně, samozřejmě vám si poděkovat panu Andrešovi, panu Mamikincovi, jakožto s ním vás pravda eh, poděkovat. Pan zpravodaj velmi jasně vysvětlil a přesně vysvětlil smysl a cíl své práce ohledně prodeje a použití jak výbušnin, tak i jejich prekursorů tomto důležitém návrhu. S tím, že samozřejmě se tím zabýval i výbor eh, ohled na boj s, s terorismem. Je to důležitý eh, krok na cestě z potírání terorismu a já plně podporuji angažmá pana eh, zpravodaje a tu snahu pracovat co nejrychleji, nejefektivněji. Jistě zbývá ještě urazit kus práce, ale myslím, že bylo hodně strategické pozměnit stávající legislativu, abychom byli schopni lépe regulovat prodej těchto látek. Tyto látky se používají jak při teroristických útocích, v podstatě každý druhý útok je připraven při využití těchto prekursorů a proto samozřejmě i prodej online je nesmírně závažným problémem. Ta zpráva, kterou jste tady předestřel, představuje velmi dobrý základ další práce. A naše parlamentní frakce se chce připojit k těm hlavním liním, které jste tu nastínil. Nebudu teď zacházet do příliš velkých podrobností, ale zejména pozměňovací návrhy 6 a 7, které se týkají článku 7 o e, informování v rámci dodavatelského řetězce, aby všechny prekursory výbušnin, které jsou regulovány, a nejenom ty omezené, e, nejenom ty zakázané, byly skutečně zohledněny a také se hovořilo o licencích. Je tu pozměňovací návrh, který se týká možnosti členských států žádat dodatečné školení u CEPOLu. To je další pozitivní prvek, který je e, užitečný a využitelný e, v kontextu tohoto tématu. Jinak chci za sebe jménem kolegů případně podat několik pozměňovacích návrhů, týkající se například definic, také ta lhuta. Já myslím, že je důležité, abychom měli krátkou lhutu k informování, aby to bylo přesné a jasné, tak aby ty firmy, jich se to týká, přesně věděli, aby měli k dispozici Eh, jednoduché, snadno použitelné nástroje. A pokud je ta podezřelá transakce oznámena příliš pozdě, tak to samozřejmě může mít eh, fatální důsledky. Viděli jsme i příklad před několika týdny, sedmi, osmi týdny v Německu, kdy eBay oznámila velmi rychle podezřelou transakci a zabránila tak útoku který by jinak si vyžádal potenciálně lidské životy. Pokud jde o uplatnění toho postupu pro oznamování těchto transakcí, tak na tom ještě můžeme společně pracovat a učiníme tak. Já chci jen obrátit vaši pozornost v tom čase, kterým ještě zbývá, na otázku vzdělávání a e, osvěty. Je tu mnoho hospodářských aktérů, kteří než by byli proti, ale kteří si kladou určité otázky, nevědí přesně, co mají dělat, jak k tomu přistoupit, jak to bude zorganizováno. Takže informování těchto podniků a osob je zásadní otázka, neboť je to těžké, ale mohlo by nám to umožnit snížit stávající selhání. V tomto smyslu bychom uvítali pravidelný organizovaný dialog mezi členskými státy a pořádkovými silami a firmami, jež jsou tímto dotčené. Tato komunikace bude důležitá, aby všichni znali své úkoly a povinnosti. Takže tolik dílčím způsobem komentáře k tomuto textu z pozice stínového zpravodaje. Děkuji ještě jednou zpravodaji za odvedenou práci. Budeme pokračovat ve spolupráci. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Paní Griesbeck, vy jste pravda stínová zpravodajka za ALDE. A teď bych poprosila paní Valero, stínovou zpravodajku za Zelené. Děkuji. Budu hovořit švédsky. I já bych chtěla podpořit to, co tady zaznělo. Tato zpráva je velice důležitá. Je důležité, abychom ve finále měli kvalitní nařízení o chemických látkách, o prekursorech výbušnin. Je to významné pro všechny zúčastněné. Tento návrh je pozitivní jak pro životní prostředí, tak pro naši bezpečnost. Vidíme, že v některých bodech, tam, kde se například mluví o sběru dat, tam, kde se hovoří o době uchování těchto dat, tak tam mám určité pochybnosti, proto jsem předložila pozměňovací návrhy. Nicméně si myslím, že, paní spravodaj, eh, že pan spravodaj jde správnou cestou a že se nám podaří velice kvalitně spolupracovat na tomto tématu. Děkuji vám, paní Valero. Tak, je tady také komise. Slovo má eh, zástupce ředitele z DG Home, pan Onidy. Máte tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručný. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Mamikincovi a stínovým zpravodajům za velice rychle a dobře odvedenou práci na toto důležité téma. Spravodaj velice dobře schrnul rácio celého návrhu. Já si myslím, že tady to je jedna ze zásadních mezer, která ještě zbývá v tom celkovém rámci EU proti terorismu. A paralelně s tím, co jsme dělali v oblasti střelných zbraní, musíme řešit i prekurzory výbušnin. To je potřeba si uvědomit, že to je hlavní aspekt nejenom v rámci toho komplexního řešení, eh, které představil komisař King, eh, ale je to také důležitý prvek právce, eh, prá, práce výboru TER, a to zejména ve světle návrhu zprávy, která se tam připravuje. Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrhy, které v této zprávě jsou prezentovány, je celá řada aspektů, které výrazně vylepšují eh, ten text. Děkujeme, že jste kyselinu sírovou nechali v působnosti tohoto rozsáhu. Eh, majitelé bazénů budou mít nějaké alternativy pro dezinfekci bazénu, takže eh, nenechme se zvyklat touto komunitou uživatelů. uživatelů. Děkuji vám také za důraz na to, že je potřeba rychle a účelně eh, a moci aktualizovat seznam těchto látek a že budeme mít zachované ty aktiv přenesené pravomoci. To je velice důležité. Nelze připravovat novou legislativu pokaždé, když se objeví nová látka na trhu nebo když se dostane do rukou teroristů. Díky také za to, že podporujete ukončení toho registračního režimu a mm, e, děkujeme za návrh na zpřísnění podmínek pro licencování a podmínek pro mm, e, firmy, které musí provést licencování, než něco nějakou takovou látku prodají. To je velice důležité. Také záznam transakcí v rámci inspekcí a vyšetřování je velice důležitý. To nám pomůže Eh, lépe vynucovat tuto legislativu a děkujeme, pro ty, eh, děkujeme za ty dodatečné prvky, které jsme my v tom textu neměli, to znamená tu posílenou transparentnost a informační po, po, požadavky vůči zaměstnancům firem, zprostředkovatelům prodeje, ale také kupujícím a také zaměření na školení, jak zprávě zmínila paní Grismek. My jsme přesvědčeni, že i toto je velice důležitý prvek který, na, na který se nesmí zapomínat. A děkujeme také za zmínění CEPOLu a za zmínění role, jakou naše agentura může v této věci hrát. Nakonec, co se týká online prodeje, víme, že jak na straně rady, tak na straně parlamentu existuje silný zájem rozšířit celou tuto věc. My se na to zaměříme s velkým zájmem v rámci pokračujících diskusí. Samozřejmě za předpokladu, že to bude konzistentní s tím celkovým přístupem, který jsme zaujali k online prodeji. Ale ještě jednou díky za odvedenou práci, máte z naší strany plnou podporu. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Onidy. Pane Mamikinci, budete to chtít nějak zakončit? Ano, děkuji. Děkuji kolegové. Těším se na další užitečnou produktivní práci a děkuji ještě jednou všem stínovým zpravodajům ze všech frakcí. Děkujeme. A teď se dostáváme k bodu číslo 11. Tento bod se týká projednání návrhu zprávy k náhradním cestovním dokladům EU. Aha, ale není tady paní Kinga Gál. Protože paní Kinga Gál je zpravodajka. Ale ona tu není. Aspoň zatím. And there is no for her. Maybe we will... A nemáme ani žádného náhradníka, zdá se, takže bychom šli na další bod. Aha ne, tak počkáme dvě minutky, než přijde paní Gál. Fortunately our... A tak naštěstí paní zpravodajka právě dorazila. A tím pádem, paní Gál, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, omlouvám se za spoždění. To víte, děje se toho tolik. Ale teď už jsem zde. Takže, Jde o eh, směrnici ve věci náhradních cestovních dokladů. Eh, ruší se tak platnost směrnice 96450. Eh, komise navrhla tuto legislativu 31. května letošního roku. Právní základ se řeklo, že bude pouze vlastně konzultační role parlamentu pro tu směrnici a po diskusi se stínovými zpravodaji jsme to probrali správním oddělením, řeklo se, eh, bylo nám řečeno, že to je skutečně správný základ. O co jde? Jde o zjednodušení formalit pro občany EU, bez eh, ambasád nebo konzulátů ve třetích státech, jimž se ztratil, byl ukraden, anebo se zničil cestovní doklad. Jinými slovy, kdy ti občané jsou v nouzové situaci a potřebují pomoc. Ehm, mohli by tak získat náhradní cestovní dokumenty eh, od eh, ambasády nebo konzulátu jiného členského státu, který v tom třetím státě je. A tyto náhradní cestovní doklady jim umožní odcestovat zpět domů. Není to něco nového, Původně to bylo zavedeno v roce 1996. Nicméně od té doby se hodně věcí změnilo a aktuální formát těchto náhradních dokumentů eh, nezohledňuje zlepšení zabezpečení cestovních dokumentů a nabízí je nedostatečnou ochranu proti podvodům, proti padělání, což vede k tomu, že některé členské státy takovéto dokumenty vůbec nevydávají, protože nejsou dostatečně bezpečné. Kromě toho, rozhodnutí z roku 1996 musí být harmonizováno ze směrnicí eh, z roku 2015, takže i parlament ve svém usnesení z roku 2017 v zprávě o občanství vyzývá komisi k tomu, aby vytvořila nový bezpečnější formát takovéhoto druhu cestovních dokladů. To, co je před námi, je eh, návrh komise, kde se tedy to stávající rozhodnutí harmonizuje s aktuálními změnami a pravidly na konzulární ochranu. E, podpor, po, mění se tam bezpečnostní prvky, čím se snižuje riziko podvodu, pa, padělání a zneužití cestovních dokladů. A já si myslím, že je v zájmu všech našich evropských občanů, aby dostávali pomoc tohoto druhu nejrůznějších ambasád a konzulátů a proto bych ráda eh, apelovala na členské státy, aby tento návrh přijali co nejrychleji a, to, eh, a proto já jsem se rozhodla tento návrh probírat bez pozměňovacích návrhů. Je to, myslím, sdělení evropským občanům, které říká, když budete potřebovat, dostanete pomoc. Co se týká harmonogramu, termín pro pozměňovací návrhy je 25. října a 5. listopadu bychom snad měli projednávat případné předložené pozměňovací návrhy. Děkujeme, paní Gál. A teď bych poprosila paní Kiniči, která je stínovou zpravodajkou za SAD, aby si vzala slovo. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, paní kolegyni Kinzegal, paní zpravodajce, která představila návrh své zprávy. Ano, už je to lepší, omlouvám se, omlouvám se. Říkala jsem, že děkuji eh, paní zpravodajce Kinze Gál za to, že představila tento návrh zprávy o eh, revizi eh, směrnice o náhradních cestovních dokladech. Jak říkala paní zpravodajka, jde o velice důležité doklady, které eh, jsou potřeba eh, velice, ve velice aktuálních situacích tam, kde jsou eh, naši občané v zahraničí a odstnou se bez dokladů a potřebují se bezpečným způsobem dostat zpět do EU. Jak jsme řekli, poněkud rozšiřujeme působnost ehm, těchto dokumentů, vlastně rozšiřujeme ehm, to základní právo evropských občanů, Ehm, podle článku 46 Charty základních práv, tedy rozšiřujeme na ně tak trošku diplomatickou konzulární ochranu a rozšiřujeme také solidaritu a mm, e, spolupráci mezi členskými státy, zejména tedy v situacích, kdy se nějaký občan odstne ve složité situaci. Ehm, Takovéto dokumenty jsou naprosto zásadní, abychom, eh, tedy eh, u těchto dokumentů je zásadní, abychom posílili takové prvky bezpečnosti, které zabrání pašování, podvodům a zabrání eh, potenciálnímu zneužití takovýchto náhradních nebo případně i falzifikovaných dokumentů ze strany různých kriminálních gengů a teroristických organizací. Eh, řekla bych, že ten vyšší bezpečnostní standard, eh, jak právě říkala paní zpravodajka, by měl zvýšit akceptovatelnost těchto dokladů, dokladů i v třetích státech. A snad to pomůže redukovat formality na eh, vnějších hranicích a sníží to problematičnost takovéto situace pro evropské občany. Takže, abych to schrnula, vlastně souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka, tento návrh podporujeme, chceme modernizovat morny, normy v této oblasti a zjednodušit tak život evropským občanům, když jsou v zemích, kde jejich konkrétní členský stát není konzulárně zastoupen. Děkuji. Děkujeme. Eh, pan Depré má slovo za ALDE. Eh, merci, madame la présidente. Vám, paní předsedkyně. Má skupina a já sám se domníváme, že toto nařízení je skutečně velice dobré z několika důvodů. Jinak je to návrh, který je opravdu v zájmu občanů, protože umožní občanům, kteří jsou v zahraničí, kteří nemají zastoupení svého konzulátu v zemi, kde se nacházejí, něco se, něco jim zcizeno, zničeno a tak dále, tak, že mohou tím dostat náhradní cestovní doklad eh, od jakéhokoliv jiného konzulátu členského státu naprosto bezpečným způsobem. Takže zájem občanů je na prvním místě. Za druhé, možnost obdržení eh, takovéhoto mimořádného zabezpečeného dokumentu z jiného konzulátu, vlastně dokládáme evropskou solidaritu. A to je něco, čeho si ceníme. A další skutečnost je, že toto návrh, tento návrh v podstatě aktualizuje stávající, eh, stávající nástroje ohledně eh, vydávání těchto náhradních dokladů, protože eh, stávající verze nezohledňuje dostatečně změnu pravidel týkající se konzulární ochrany, nebere v potaz, v potaz zlepšení bez, zabezpečení cestovních dokladů. A tudíž eh, současná eh, verze regulace je nedostatečnou ochranou i třeba proti padělání těchto dokladů. Je důležité, aby byly tyto doklady bezpečné. A ještě jednou na základě všech těchto ohledů se můžeme plně připojit ke stanovisku paní Kinga Gal a můžeme podpořit tento návrh, který eh, může být tak přijat bez změn. Thank you Děkuji vám mnohokrát. Paní Valero, děkuji mnohokrát. Pokud vím, tak jsem poslední řečnice, ale vlastně už zaznělo všechno, co jsem chtěla říct. Připojuji se tak k tomu, co říkali kolegové. Zdůrazňuji, že tento návrh je skutečně excelentní pro naše občany. Je to způsob také, jak navýšit solidaritu mezi členskými státy. Členské státy v tomto případě budou muset zvýšit eh, solidaritu mezi sebou. Jak říkám, je to velice dobrý návrh, nepředpokládáme, že budeme předkládat žádné pozměňovací návrhy, podporujeme návrh tak, jak je. Děkuji a nakonec bych poprosila komisi, buď paní Moniku Moshammer nebo pana Jana Štádlera z DG Home. Děkuji, budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za jejich plnou podporu. Toto je velice důležitý nástroj pro občany, kteří se v zahraničí dostanou do obtíží. Viděli jsme, že tyto eh, žádost o náhradní doklady představují 60 případů, kdy naši občané eh, hledají pomoc a ochranu v zahraničí. Takže toto je rozhodně důležitý nástroj. Usnadní na jednu stranu život našim občanům a na druhou stranu zajistí i náležitou bezpečnost těchto dokumentů. Takže děkujeme za podporu. Díky. Paní Gál, nakonec. Já bych v podstatě chtěla říct jenom to, že děkuji všem za podporu, hlavně stínovým zpravodajům a doufám, že se nám podaří celou věc vyřešit co nejrychleji, abychom ukázali, že aktivně podporujeme naše občany. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji. Ráda bych připomněla, že termín pro pozměňovací návrhy je 5. listopadu 2018. 5. listopadu je termín pro pozměňovací návrhy. E, paní Gal, nezapomeňte si kartičku na hlasování, ano, až budete odcházet. Tak a teď se pustíme do bodu číslo 12, vážení kolegové. V rámci integrovaného fondu pro, eh, pro řízení hranic komise navrhuje zavedení zcela nového finančního in, nástroje pro eh, vybavení pro celní kontroly. Výbor Libe poskytuje své stanovisko k tomuto návrhu. Navrhovatelem k celé věci je pan Lenars. Vítejte, vítejte, pane kolego. Dnes budeme projednávat návrh stanoviska. Ráda bych připomněla, že vzhledem k harmonogramu příslušného výboru, tedy výboru IMCO, se koordinátoři rozhodli, že na této věci budou pracovat pouze v angličtině. Pane Lenársi, máte slovo na dvě minuty. Uh, we'll, we'll hurry up then. Thank you very much. Děkuji. Dvě minuty, tak to si musím pospíšit. My už, tak dobře, tak tři minuty, říká paní předsedkyně. My už jsme o tomto jednou diskutovali, když komise předložila na výboru svůj návrh, ale ani tehdy jsme neměli moc času. Na druhou stranu to zase není nějak komplikované. Jedná se o nový fond, eh, který si vyžádali členské státy a je důležitým prvkem, pokud chceme dále posílit společné hranice. Je třeba zajistit, abychom Eh, odstranili slabá místa zneužívaná zločineckými skupinami a podpořili tak celní zprávy. Takže je to dobrá iniciativa, kterou vřele podporuji. Jedná se tedy o zřízení tohoto nového nástroje. K tomu několik poznámek. Tak Předně, jak správně říkáte, paní předsedkyně, tento nástroj je součástí Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Sem tedy spadá i e, podpora zprávy hranic a víz. Oba dva nástroje mají stejné cíle, ale liší se svými podcíly, konkrétními podcíly a Tady jde o to, abychom dobře ty fondy oddělili od sebe, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání eh, v oblasti cílů ani překrývání v oblasti finančních prostředků. Takže ve svém pozměňovacím návrhu se snažím, eh, aby to vymezení bylo jasně nastaveno. Pokud jde o, diskuzi, o diskuze eh, o zprávě hranic, tak v souvislosti s tím se hovoří o revizi eh, Evropského eh, eh, fondu pro ochranu hranic. Je potřeba, abychom podporovali spolupráci na vnitrostátní evropské úrovni, abychom podporovali interoperabilitu nástrojů i prostřednictvím tohoto nového nástroje je potřeba využívat koordinačního mechanismu, když budeme rozhodovat o tom, jaké zařízení se má koupit nebo upgradeovat. A já si myslím, že tím se maximalizuje evropská přidaná hodnota v této oblasti. A poslední věc, Návrh umožňuje pomocné použití mm, zařízení podle článku 6.4. Je to ale formulováno vágně, takže já navrhuji to přeformulovat tak, aby to bylo jasnější. Doufám, že jsem se vešel do dvou a půl minut, maximálně jsem se snažil, paní předsedkyně. Bohužel tady ovšem nevidím žádné stínové zpravodaje. A ani nikdo další se o slovo nehlásí. Pokud tady nejsou další stínoví zpravodajové, tak možná bychom mohli rovnou začít hlasovat. To je můj návrh, říká pan zpravodaj. Nicméně tady máme zástupce Evropské komise, je tady Ari Valila a Andrea Teftadaria či Silvia Fakinelo. Chcete se někdo z vás vyjádřit? Ano, jenom velice stručně děkuji, opravdu děkuji za toto stanovisko. Jsme za něj rádi, ceníme si vaší podpory tohoto programu a žádná další vyjádření vlastně z naší strany nemáme. Děkuji. Thank you. Výborně, děkuji. Znamená to tedy, že jsme uzavřeli tento bod na programu jednání, tedy stanovisko pana Lenerse. Není potřeba, abyste, pane zpravodaji, celou diskuzi eh, na závěr nějak eh, schrnul. Ono totiž jde o to, že tady nemáme ani zpravodaje pro příští bod, eh, který máme na programu jednání. a proto vás požádám o kratičkou dvouminutovou pauzu. Okay. Dobře, vážení kolegové, takže pokud jde o nařízení o společných eh, ustanoveních, tak to je jenom Jeden z těch návrhů sektorové legislativy, kterou komise eh, předkládá, jsou v něm společná pravidla, která se týkají fondu AMIF, ISF a nového fondu IBM. Komise navrhuje řadu zjednodušení a také další mechanismus flexibility a to všem eh, pro zjednodušení situace konečných příjemců a řídících orgánů v členských státech. Musím připomenout, že vzhledem eh, k tomu harmonogramu eh, výboru REGI se rozhodli koordinátoři, že budou na tomto na této věci pracovat pouze v angličtině. Předávám slovo panu Zdechovskému, aby nám své stanovisko představil. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já přejdu do češtiny, protože přeci jenom um, by bylo dobré, abychom si vyslechli uh, náš jazyk s dlouhodobou tradicí. Předložen mě víceméně vyhovoval, udělali, udělali jsme tam jenom dílčí změny. Kladli jsme hlavní důraz na eh, takové, bych řekl, tři důležité věci. Za prvé na jednotnost pravidel a harmonizaci, která se využívá při procesu čerpání finančních prostředků ze všech fondů. To je věc, kterou jsme tady několikrát diskutovali a kde eh, panuje schoda napříč všemi, eh, všemi politickými skupinami tady v Evropském parlamentu. Dále jsme se snažili zavést větší synergii mezi fondy, aby jednotlivci mohli peníze čerpat z více fondů, pokud je to možné. To je další připomínka, která tady opakovaně zaznívala při jednání Evropského parlamentu. Ale upozorňujeme na jedno riziko, které především jako eh, člen eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu tady vidím, to je riziko dvojího financování, kdy by mohlo dojít ke zneužití flexibility některých pravidel a to je potřeba, aby bylo, eh, aby bylo v tom návrhu ošetřeno. A klíčem je ale pro nás celkově, aby byl návrh co nejvíc jednoduchý, a dostupný všem a mimo to, aby byl nastaven nový externí kontrolní mechanismus, kdy členské státy musí v určitém horizontu eh, eh, předložit eh, plán, který bude schválen, nějaký, bych řekl, evaluační plán, který vlastně i nám dá zprávu o tom, zda ty prostředky jsou využívány v souladu s nařízeními Evropské unie a zda ty prostředky jsou využívány eh, efektivním způsobem. To si myslím, že je další z věcí, které logicky vyplývají z toho, co tady se snažíme čtyři a půl roku diskutovat a co se snažíme v evropské legislativě prosadit. Thank you. Děkuji. Nyní má slovo paní Dalí, stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci předně poděkovat panu zpravodaji. Má štěstí, protože čeština je skutečně nádherný jazyk eh, a mohl ho použít. Já bohužel svůj krásný jazyk použít nemohu, protože tlumočení k dispozici nemám. Nicméně děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci a v této souvislosti chci říct, že ho podporuji a mm, věřím, že všechny ty eh, naše zájmy jsou tam správně eh, uvedeny Eh, ať už jde o fond AMIF nebo další. Já bych chtěla pozměnit ten titul, eh, název eh, fondu AMIF, abychom posílili ten cíl integrace a v této souvislosti také vítám návrhy pana Zdechovského, pokud jde o CPR, to znamená zařadit to slovo integrace do názvu fondu AMIF. Souhlasím i s dalšími navrhovanými změnami. Pozitivní je, že odkazujete na chartu základních práv. To si myslím, že je potřeba, aby to respektovali všechny evropské orgány a instituce a také národní orgány, když implementují evropskou legislativu. A musí se to odrazit, nebo odrazí se to i v mé zprávě, která se týká migračního fondu. Pokud jde o nové VFR do roku 2027, tak tady komise navrhuje alokaci prostředků flexibilnějším způsobem. Je to pozitivní krok vzhledem tomu, že situace se liší v jednotlivých členských státech ale mělo by se to projevit také ve větší transparentnosti, to znamená monitorování a oznamování eh, programů, to bychom měli posílit. A na závěr jedna věc, eh, kterou bychom si možná mohli probrat s panem zpravodajem v příštích týdnech. Zda delegované akty u národních pracovních programů um, eh, by tady také měly být zařazeny takže to bychom mohli s panem eh, zpravodajem v příštích týdnech zvážit. Děkuji. Děkuji. Nyní poprosím Evropskou komisi aby se vyjádřila. Máme tady pana Valilu, pana Testedariu a paní Fakcinelo. Kdo z vás by se rád vyjádřil? Ano, pane kolego, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já se nejsem ani jedna ze jmenovaných osob, ale pokud mi dovolíte, tak eh, nicméně se vyjádřím za komisi. Chci poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci za velmi konstruktivní přístup, eh, který eh, má a eh, je tu snaha harmonizovat s tím sdíleným řízením fondů, aby existoval jednotný soubor pravidel, které budou upravovat všechny tyto fondy, aby se zjednodušil život členským státům a jednotlivým orgánům. A to je přesně to, o co se snažíme tímto nařízením. Samozřejmě, že vždycky je dobré mít ještě nějakou pomoc, takže děkujeme za snahu o zjednodušení textu. Je to celá řada eh, opatření a ustanovení, která skutečně pomáhají a zjednodušují, zjednodušují a vítám také dodatečné specificity, které tu jsou ve vztahu k těm domácím fondům, jestli je mohu takto eh, popsat ehm, těm eh, jaksi vnitřním fondům a eh, pokud jen mi dovolíte, abych teď eh, navázal na několik prvků k návrhu toho azylového migračního fondu. K tomu názvu. Název, návrh nebo záměr komise tou změnou názvu byl v podstatě přimět přispět ke zjednodušení, protože migrace zahrnuje i migr- integraci, vlastně celou tu migrační politiku a to, tam nešlo jen o omezení počtu slov samozřejmě, ale celkové zjednodušení koncepčního charakteru, omezení jaksi těch, eh, té podrobnosti. Čili to byl jeden z našich ohledů. A pak je tu pár dalších změn, které navrhuje pan zpravodaj ve vztahu k tomu, že komise eh, dává určité poznámky k členským státům a regionálním programům. A tady myslím, že to, to znění, které my máme, bylo velmi pečlivě zvoleno, aby se omezilo množství rozhodnutí komise, které jsou zapotřebí v celém procesu. Já klidně to vysvětlím bilaterálně ohledně eh, té naší logiky my jsme zjistili, že určitý nezamyšlený efekt stávajícího období byl takový, že to, jak to bylo sformulováno, tak komise musela schválit formální rozhodnutí komise ohledně těch postřehů i ohledně toho programu samotného. Takže se zdvojovalo množství rozhodnutí, které byly nezbytné. A to změní pro mm, období po roce 2020 má předejít tomu, aby bylo nutné dávat formální rozhodnutí k těm postřehům a e, tím se zrychlí celkové přijetí. Beru na vědomí z navržené změny také ve vztahu k těm lhutám komise. Vysvětlení z naší strany je, že jsme se snažili hodně poučit z předchozího období od roku 2014 a uvědomili jsme si, že stávající lhuty jsou příliš krátké. Takže my se snažíme dát si vlastně trochu víc času. Ale je to čas, který je nezbytný k tomu, abychom eh, zodpovědně zanalizovali programy, abychom zvládli tu výměnu s členskými státy, tu komunikaci a tak dále. Čili to, to stálo za tímto návrhem. A poslední věc, k jednomu pozměňovacímu návrhu zavedení konceptu, konceptu těch takzvaných vlajkových projektů, těch flagship projects. U některých těch fondů minimálně. Bereme na vědomí tu myšlenku, to je vlastně jeden z těch našich vztahů ohledně té, toho zviditelňování, že ta, ta mírná obava, kterou jsme měli, že ta koncepce eh, eh, té viditelnosti není vyjasněna jinde v nařízení, muselo by to být možná navázáno na eh, nějakou definici, aby bylo jasné, jak by to vlastně fungovalo a jaké by, byly, jaké by z toho vyplínaly úkoly. Děkuji vám za pozornost. Pokud pan Zdechovský, Zdechovský se ještě schrnout na závěr. Děkuji, Miriam. Já beru na vědomí, co tu bylo řečeno. No, myslím, že budeme dobře spolupracovat směrem k přijatelnému kompromisu. Podporuji to, co bylo řečeno. A reakce na Evropskou komisi, ano, děkuji. Já s vámi souhlasím. A chci říci, že váš návrh byl velice dobrý, ale já jsem připraven hovořit daleko více o podrobnostech tohoto návrhu, protože jsou tam některé věci, které z naší strany nejsou jasné. bude velice užitečné, abychom se sešli, abychom ten text zjednodušili, aby jaksi počtení ve všech členských státech, aby to bylo naprosto jasné, aby abychom tam neměli, ne, nebyli ža, neměli žádné, aby to nevedlo k žádným chybám nebo ne, nedorozuměním. Před tím, než bude tento program uplatněn. Jsem připraven na uh, otevřený dialog a samozřejmě to pro nás i pro celou Evropskou unii je nesmírně užitečné. Thank you. Uh, okay. Uh, we have time. Ano, děkuji. Máme čas 10 minut, než začneme pod 14. Lhůta pro pozměňovací návrhy 24. října. ...24. října a schválení pak 21. listopadu. A je to 24. v 6 večer. Lhůta pro pozměňovací návrhy. Uh, uh, Takže 10 minut pauza, pak se pustíme do bodu 14. V 11.30. Sorry, that I for amendments. <laughs>